Pronti? Prendete posto. Diamo inizio. Jsme připraveni začít. Pokud jste se všichni usadili, tak se dostáváme rovnou k bodu číslo 8, a to je představení detailního sdělení o nejnovějším vývoji zemědělského zákona USA. To je v podstatě záležitost, kterou jsme požádali, takový nejnovější vývoj v této oblasti, pokud jde o přijetí nového návrhu zemědělského zákona ve Spojených státech, což by nám mohlo lépe umožnit pochopení tohoto systému, porovnat ho s naší společnou zemědělskou politikou já zde vítám mezi námi velice srdečně Žána Kristofa Büro, který je naším hostem a rovněž e, zde máme zástupce komise, kteří vystoupí, poté bude probíhat diskuze. Doufám, že se mezi tím k nám připojí další kolegové a mezi tím poprosíme našeho kolegu Žána Kristofa. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čili pokud jde o poslední vývoj v této oblasti um, ohledně návrhu zemědělského zákona a uh, tuto prezentaci budu se zabývat určitým srovnáním se společnou zemědělskou politikou Čili pokud je o pravidla tohoto návrhu zákona, ty jsou odlišná od naší společné zemědělské politiky Evropské unie. Je to v podstatě program, který končí, programy, které končí na konci určitého období, dále jsou to permanentnější zákony trvalejšího charakteru, ovšem kongres o ně musí ještě hlasovat. Když se podíváme na stávající situaci trochu, tak v podstatě mnoho ustanovení stávajícího zákona, především pokud jde o podpory zemědělcům, tak ty vypršely 30. září, to znamená před 14 dny, i když plat stavby v podstatě budou fungovat až do konce roku 2013 pro mnoho z těchto programů a zároveň je zde tzv. nutriční program, který představuje téměř 80 tohoto rozpočtu. To jsou právě ty programy, které se týkají potravinových poukázek, které budou fungovat. Ovšem, samozřejmě tam se očekává obnovení financování. Pokud ovšem nedojde k novému zákonu, který by byl odhlasován protože se předpokládalo, že by byl přijatý v letošním roce, ovšem je zde spoždění, tak zde máme v podstatě staré zákony, které pochází z roku 38 a 49, která by byla aplikována v tomto období. Každý, protože každý takový zákon v podstatě by nahradil ta, tyto zákony, které zatím nebyly uh, aplikovány. Ovšem, toto jsou staré zákony, které v podstatě nejsou nějakým způsobem adaptovány stávajícím podmínkám. To znamená, že s tím vy, ani ne, nepočítáme. Spíše počítáme s tím, že by došlo k prodloužení stávajícího zákona asi jeden rok. Ovšem i toto prodloužení je z rozpočtového hlediska nesmírně obtížné, protože kongres v podstatě zde eh, aplikoval určité automatické stabilizační faktory rozpočtu. Jak vypadá stávající situace? Ve Spojených státech amerických je to především Senát a zároveň sněmovná reprezentantů, to znamená celý kongres, který připravuje zákony v oblasti zemědělství, velice málo zde zasahuje do těchto zákonů americká vláda, čili tyto dvě sněmovny musí přijmout svá stanoviska. Začíná to tím, že v podstatě ehm, je to něco jako takový eh, výbor pro zemědělství, který je v Senátu, který hm, poté takový výbor i v Senátu a poté v podstatě dojde k, eh, k tomu, že to přijme celý kongres. V Senátu to bylo v červnu. V sněmovně reprezentantů to výbor zemědělský již přijal, ovšem na plenárce to ještě zatím neprošlo. To znamená, že sněmovna reprezentantů musí rovněž přijmout tento návrh zákona, který poté v podstatě vstoupí do určité procedury, určitého procesu mm, odsouhlasení a poté se to dostane k prezidentovi v roce 2008. Prezident Bush to vetoval, ovšem, jak víme, tak v roce 2008 kongres přehlasoval toto prezidentské veto. Čili v podstatě zatím mm, sněmovna nepřijala tento nový návrh. To je veliká překážka. Jaká je to překážka? Je to především rozpočtová záležitost. Především jsou to ty um, potravinové poukázky pro nutriční program z finančního hlediska eh, je zde snaha osekat tento problém před eh, samozřejmě eh, dokonce i v republikánské straně. Ovšem zaznívají hlasy, které by to nechtěli omezit, protože se nacházíme v období krize. Když se podíváme na Senát a na výbor pro zemědělství ze sněmovny reprezentantů. Když se podíváme na jejich názory, tak v podstatě získáme určitý pohled na to, docela dobrý přehled toho, jak by takový návrh zákona mohl v následujícím období vypadat. Pokud je o institucionální rozdíl, ve srovnání s Evropskou unii, už jsem se o tom zmínil, ta hlavní, to, to hlavní gro leží na kongresu, ty pravomoce, dále je to taková zajímavost, eh, pokud jde o sněmovnu reprezentantů, to jsou lidé, kteří jsou voleni podle geografického zastoupení na dva roky. To znamená, že v podstatě v současné, neustále probíhá um, určitá kampaň. Je to sice volební kampaň, je to vlastně taková přímá demokracie, ovšem otvírá to dveře ohromnému tlaku, lobismu, což vysvětluje to, proč je tento návrh zákona tak nesmírně komplikovaný, protože je zde obrovské množství různých protichůdných zájmů, které musí jaksi potom zákonodáci sladit. Nutriční program, jak už jsem se o tom zmínil, ten představuje opravdu téměř 80 celkového rozpočtu tohoto zákona. Samozřejmě, že došlo k navýšení v důsledku krize. Vidíte zde, jaký to mělo dopad, tato ekonomická krize na tento program těchto potravinových poukázek, nutriční programy ve školách pro starší občany, pro děti a tak dále, pro mládež. Je to v podstatě takový sociální program ve Spojených státech amerických. A samozřejmě je zajímavé, že je součástí tohoto zemědělského zákona. Ovšem, a jak už jsem se o tom zmínil, většina těchto finančních prostředků tohoto zákona právě pokrývá tyto nutriční programy, tento nutriční program. A dále je to environmentální záležitost, ochrana přírody, to je další veliká část tohoto rozpočtu. Mnoho pladeb je zde propojených s tržními cenami, s tržními podmínkami. Víme, že tam ta situace je opravdu problematická. Ovšem je to konjunkturální otázka podle mě nahozor, čili platby, které, platby, které zde vidíme, které jsou opravdu rozsáhlejší, jsou právě pro programy životního prostředí. To je veliký rozdíl ve srovnání s EU, protože v podstatě ochrana životního prostředí zde zapadá eh, například i do oblasti výjímání půdy ze zemědělského využití, zatímco u nás eh, v podstatě se půd, je půda součástí environmentální prostředí ve Spojených státech amerických. Naopak eh, snížili tyto programy vynětí půdy ze zemědělského využití, spíše se věnuje aktivně efektivnímu eh, řízení půdních zdrojů, který v podstatě odpovídá spíše našemu druhým, druhému plíři, který pokrývá oblast životního prostředí. Když se podíváme na, do historie, v 80. letech Spojené státy vedly tento maraton, pokud jde o přímé platby, které byly oddělené mm, v rámci produkce. Ovšem od roku 2000 došlo k určitému ústupu, když to srovnáme s Evropou, mají zde spíše platby, které se snaží chránit zemědělcem proti různým situacím, které by měly negativní dopad, například v důsledku sucha nebo nízkých výnosů, nebo v podstatě chránit proti snižování cen a tak dále. To znamená, že zde je mnoho programů, které v podstatě jsou komplikované a já bych řekl docela i neefektivní, když to srovnáme s evropskými programy především především pokud jde o naše přímé platby a systém dvou pilířů. Čili když se podíváme nejenom na ty nutriční programy, ale různé podpůrné programy, toto je seznám různých plateb, na které mají nárok zemědělci a ve kterých těží, to znamená, jsou to platby, které jsou fixní, které jsou odděleny, to znamená ta dekupláž, to jsou podobné platby jako u nás jednotné eh, platby, jednotné podpůrné platby, je to systém plateb, který v podstatě záleží na eh, těch celosvětových eh, cenách, celosvětových trhů. V podstatě to je eh, stát, který zaplatí ten rozdíl minimální cen, mezi minimální cenou a tržní cenou. Dále jsou to proticyklické platby, které pomáhají v konkrétních jiných případech. Dále je to například pojišťování um, plodin a tak dále, výnosu, kde zemědělec si může pojistit um, své příjmy. Dále je to politika, která v podstatě mm, nám připomíná situaci v rámci SZP u mléčných výrobků a cukru v Evropě. A dále je to nový způsob, kterému vlastně říkáme určité kompenzační platby, eh, kterým se říká AKR, a které by měly nahradit pojišťovací platby, které kongres považoval za nesmírně komplikované. Ovšem od roku 2008 v podstatě eh, lobby pojišťovatelů mm, udržela i tento systém v existenci, což je něco, co podle mého názoru není moc efektivní. Kongres má eh, možnost na rozdíl od Evropského parlamentu v podstatě určitých eh, Ehm, pladeb, které ne, ehm, nebo dodání pladeb, které nebyly zakomponovány do rozpočtu a v podstatě v roce 2000 využili systematicky eh, tuto možnost. Byly to různé doplňkové platby, které odhlasoval kongres v rámci rozpočtu v případě irácké války například. Kongres v roce 2008 se rozhodl snížit tato opatření, tato výjimečná doplňková opatření, ke kterým se často uchyloval, a vytvořit spíše rozpočet, řekněme, pro nějaké nepředvídatelné katastrofy katastrofy mm, nebo nepředvídané události, který se říká šure. Čili je to systém, který je mnohem komplikovanější než evropský systém, pokud jde o pomoc zemědělcům. V současné době v roce 2010-2011 jsou ceny nesmírně vysoké, čili všechny tyto proticyklické programy, AKRE a zároveň, ty, eh, a eh, zároveň stabilizační platby, to vše stálo stát nesmírně velké prostředky. Tento rozpočet v podstatě mm, je to propojeno i výjimečným způsobem se stávajícími stávající tržními podmínkami. Kongres pravděpodobně bude udělat, udělat určité eh, výhledy na příští deset let. V podstatě je to úřad pro rozpočet kongresu, který udělá tyto výhledy na následujících deset let a v podstatě oni si myslí, že tyto platby budou na nízké úrovni v následujících deseti letech proto, jak vypadají stávající trhy, to znamená, jaká je situace na stávajících mezinárodních trzích. To je velice risková situace. Když se podívali na tyto čísla, tak kongres v podstatě zjistil, že to, co je stojí nejvíc, tak to jsou vlastně ty uh, fixní přímé platby a zároveň platby pro ochranu životního prostředí. Ovšem, to je docela chybné, protože v některých letech se můžeme podívat na to, že v podstatě některé proticyklické platby v podstatě se mohou dostat na tu úroveň 5, 6, 7 miliard dolarů. To záleží vždycky na tržních podmínkách. Čili podle mého názoru, Ehm, tyto expertízy podle mého názoru nejsou až tak kvalitní jako e, analýzy dopadu, které děláme v Evropě, které má k dispozici například Evropská komise. Dále tento rozpočet v oblasti pojištění, ten neustále stoupá, část v podstatě platí určitou část těchto platbek, platí fungování těchto, um, tohoto pojištění soukromým společnostem a zároveň platí v podstatě i to zajištění my zde nemáme čísla pro 2010, ovšem vidíme zde určité simulace, určité, jak by to mohlo vyzerat, vypadat v podstatě až na 80 miliard dolarů by se to mohlo dostat pokud v roce 2012 by tyto náklady byly 20 miliard, tak v podstatě v roce 2010 to bylo 5 miliard a najednou v roce 2012 by se to mohlo dostat až na 20 miliard tyto náklady, čili vidíme tyto obrovské rozdíly v rozpočtu, které kolísají mm, každoročně a to podle mě mm, je rovněž něco, co by v Evropě prostě neobstálo. Tento systém pojištění, toto já osobně jsem kritikem tohoto systému, protože podle mé názoru, když se podíváme na náklady pro daňové poplatníky, mm, zdá se to nakonec dostane těm zeměcům. Já nevím, podle mě je zde obrovská ztráta na obou stranách, které v podstatě samozřejmě mm, jsou i v důsledku těchto zásahu těchto pojišťovacích společností. Podle mě to není efektivní e, systém a na, v poslední době se navrhovalo zavést jiný systém, který by byl bezplatný a který by lepším způsobem pokrýval tuto záležitost, byl by efektivnějším, účinnějším podle mého názoru prostě tento systém rozhodně není nějakým inspirujícím prvkem pro Evropskou unii. A když se podíváme na dva návrhy Senátu, který přijali na plenárce a zároveň sněmovny reprezentantů, to je v podstatě zatím pouze návrh jejich rozpočtového výboru, protože v podstatě ta čísla, ke kterým dospěli v tomto návrhu. Mm, za deset let by chtěli ušetřit 35 miliard v oblasti tohoto návrhu zákona, tak v podstatě to není v souladu s tím, co požaduje rozpočtový výbor sněmovny reprezentantů, čili mezi těma, těmito dvěma eh, sněmovnami nedošlo k, ke schodě. Paul Ryan předsedá tomuto výboru a chtěl by, aby došlo k oddělení těchto pladeb mnohem zásadnějším způsobem, především v oblasti nutričních programů. V obou případech, ať už hovoříme o Senátu nebo o výboru pro zemědělství sněmovny reprezentantů, tyto náklady rozpočtové především um, spadají pod program nutriční a dále program pro ochranu životního prostředí. Tyto dva návrhy se snaží ukončit i systém přímých pladeb. Kongres ovšem v tisku řekl, že chce eliminovat veškeré přímé platby. To je podle mého názoru ovšem šílené, protože vlastně oni budou chtít z těch programů eliminovat především eh, tu část fix decouple payment, to znamená ty fixní oddělené platby. A to je typ plateb, které, který podle mého názoru představuje nejmenší problém pro třetí země, protože to jsou v podstatě nej, ty, to je nejvíce kompatibilní s pravidly eh, BTO. Senát naopak i výbor pro zemědělství sněmovny reprezentantů by chtěl spíše rozvíjet ten systém pojištění, systém garancí, mm, ochrana proti ztrátě příjmů a tak dále. To znamená, ten návrh Senátu, to znamená, že oni by chtěli nahradit ty přímé fixní platby, ale zároveň proticyklické platby a i program AKRE, o kterém jsem se zmínil. V podstatě by to bylo určitý, byl určitý systém pojištění a podpora ztráty příjmu v případě, že by došlo k poklesu těchto příjmů zemědělců. Návrhy výboru sněmovny a reprezentantů není identický, ovšem je to podobný systém, který je trochu ještě komplikovanější. Úplně na závěr. Ta myšlenka pokryt rizika ztráty příjmu zemědělců tímto způsobem, řekněme, ambiciozním, protože to znamená, že by to byly platby, které by okamžitě spustili, kdyby došlo ke snížení příjmu o 10%, proti čemuž například konzervativní křídlo republikánů bojuje, protože oni se domnívají, že to je opravdu abnormální, aby se zde pokrýval ten pokles o 10-11% u takových profesí, jako, jakými jsou zemědělci, čili to v podstatě vysvětluje neustále rozpravy v sněmovně reprezentantů v tomto ohledu. A nyní, když se podíváme na mezinárodní dopad, protože vy jste mě požádali právě podívat se na tento aspekt, který podle mého názoru je nesmírně důležitý. Ve stávajícím období Spojené státy státy mají různé programy, některé z nich jsou kompatibilní s požadavky eh, Eh, VTO, dále některé, které sice jsou kompatibilní eh, způsobem, jaký jsou prováděny, ovšem můžeme je, kritik, můžeme je z určitých eh, úhlů i kritizovat. Když se podíváme na rok 2012, tam byla obrovská období sucha. Když porovnáme t- tato data, například daňový poplatník musí zaplatit v Americe mm, asi 17, 18, možná až 24 miliard dolarů celkově Jediný způsob, jakým v podstatě by Spojené státy mohly dostat svým podmínkám, to znamená eh, v rámci eh, té agregované, v rámci těch agregovaných celkových eh, podpor, to znamená všechny ty, pokud je o všechny podpory, které umožňuje VTO, tak to jenom v případě, po pokud budou mít systém notifikace, který v podstatě je velice spochybnitelný. Austrálie, možná i jiné státy, mm, Evropská unie, my v podstatě všichni budou asi poukazat na to, že dochází k rozporu s pravidly VTO v tomto ohledu. Tyto eh, podporná opatření Eh, tato podporná americká opatření neustále na ně útočí především Brazílie, například eh, v oblasti bavlny nebo společné organizace trhu. Návrhy kongresu podle mého názoru prostě tyto konflikty nevyřeší žádným způsobem, protože tyto návrhy v podstatě budou chtít tyto platby propojit ze situace na trhu. To znamená, že nejdou k jejich oddělení, tak aby opravdu v obtížném období, například v období sucha, ty platby byly čím dál tím vyšší. Čili podle mého názoru návrh kongresu rozhodně neučiní z tohoto nového návrhu zemědělského zákona návrh, který by byl kompatibilní s podmínkami VTO. To, co navrhuje kongres, je podle mého názoru v podstatě něco, co VTO velice jednoduchým způsobem rozsupuje. Návrhy kongresu a v podstatě ta opatření, mm, je zde mnoho opatření, která, jsou, která se duplikují, různé systémy pojištění, různé například pojištění nedostatečných příjmů, poklesu příjmu a tak dále. Oni v podstatě, ale jak jsem se zmínil o tom, chtějí naopak škrtat v těch programech životního prostředí a podle mého názoru je to chyba, protože tam bylo mnoho pozitivních eh, výsledků. Fungovalo to výborně, pokud, jde o, biodiverz, o boj proti biodi, eh, ztrátě biodiverzity, erozi půdy a tak dále. A chtějí škrtat i v oblasti nutričních programů. To skutečně ano, asi 47 milionů Američanů těží z těchto programů potravinových poukázek, čili mm, samozřejmě, že možná v těchto programech, jak republikáni tvrdí, dochází k různým um, zbytečným výdajům, ovšem a mm, plítvání, ovšem podle mého názoru jsou to nesmírně sociálně užitečné programy. Mnoho lidí je závislých na těchto programech, které by bez těchto programů prostě měly obrovské problémy přežít. Nesmíme rovněž zapomínat na to, když se podíváme na rozpočet, který, tento, který se předpokládá v rámci tohoto nového zemědělského zákona, pokud se změní stávající politika na těch eh, v podstatě ty náklady byly asi 990 milionů dolarů. Eh, Senát navrhuje pouze snížení o 23 milionů, eh, výbor pro zemědělství pouze o 35 milionů dolarů. Ovšem, těch 990, eh, eh, z těch 990 milionů v podstatě téměř 80% by šlo na ty nutriční programy, které nespadají v Evropě pod tuto oblast. Návrh kongresu, zatímco Evropská unie má program, který je založený na přímých platbách, nebo alespoň toto je můj pocit. Oni se snaží transformovat, změnit tento americký návrh na nástroj, který bude chránit zemědělce, americké zemědělce a to podle mého názoru může mít obrovský dopad na mezinárodní sféře, na mezinárodní úrovni. Evropa je v tomto ohledu mnohem koherentnější, pokud jde o politiku z 90. let s našimi skutečnými cíly, zatímco Spojené státy americké se podle mého názoru vrací trošku zpět. Evropa se snaží o evropskou spolupráci v této oblasti, snaží se, abychom našimi programy neničili jiné země a tak dále, zatímco americký senát mm, v podstatě netrápí je mm, například to, co se děje na VTO a dokonce v kongresu mm, bylo řečeno, že pokud, pokud by tento, dokonce, že tento zákon může být, může jít proti uh, Eh, tomu, eh, co je odsouhlaseno ve VTO. To znamená, že v podstatě nejvíce je pro ně zajímavé to, co se děje pro Američana, aby to nemělo negativní dopad pro Američany, což je zneklidňující. I když tato politika není velice efektivní, podle mého názoru je zde veliké riziko zvýšené ochrany amerických producentů. To znamená, že budou v lepší pozici pro vývozní aktivity, v podstatě budou mít vyšší příjmy, zatímco, názory, zatímco náklady eh, budou mm, nízké, budou schopni agresivního exporta a tak dále. A Evropská unie je v podstatě v takové znevýhodněné situaci, protože podobně jako Švýcarsko, my jsme v podstatě takovým příkladem určité disciplíny, mezinárodní disciplíny v oblasti zemědělství. Naše pomocné programy se snaží nemít negativní dopad na mezinárodní trhy a tak dále. A když se podíváme na země, jako je Rusko, které mm, využívá čím dále více pomoci v této oblasti, Čína rovněž podpory, mm, Brazílie dokonce, Ukrajina a tak dále. Spojené státy se snaží eliminovat tyto mm, platby, a pomoci spíše proticyklickým um, programům. Podle mého názoru to Evropě moc nepomáhá. Samozřejmě, že je dobré mít tu, tu um, být na čele peletonu, ovšem pokud vás nikdo nenásleduje, tak si myslím, že ta pozice může být i na škodu. Děkuji. Grazie a eh, Jean-Christophe. Děkuji. Děkuji Žánu Kristofovi. Tak to byla skutečně fascinující prezentace. Jsem si jist, že teď proběhne zajímavá a velice užitečná diskuze. Kolegové, pokud se chcete přihlásit, tak se eh, dejte na jeho sekretariátu. Není pan Anil. Děkuji, pane předsedo. Ano, ta prezentace byla skutečně nesmírně zajímavá. Vy jste zmiňoval nad čtyři metody na ochranu příjmu farmářů. Jest, Eh, jestli jsem to dobře spočítal, to znamená, že je mýtus, že američtí farmáři nejsou dotováni. O tom se přitom hodně mluví, takže se vás chci zeptat osobně, Ehm, protože vy jste jistě odborníkem. Vy osobně eh, zastáváte tyto systémy, vnímáte alespoň některý z nich jako natolik zajímavý, že skutečně je jednoduchý na zprávu, administrativu a přitom je relevantní, nápomocný. Zajímal by mě váš osobní názor. Také jste hovořil o Eh, tom programu eh, vynětí půdy z produkce. To mě překvapuje, že k tomu v USA v tuto chvíli dochází, protože eh, zatonuje asi 200 dolarů, eh, tedy myslím za tonu pšenice. No, překvapuje mě to, že přistupují k, k výjímání půdy z produkce. Pak další věc. Na začátku jste hovořil o tom, že prezident eh, může vetovat eh, a veto může být přehlasováno, ale já jsem myslel, že veto spočívá právě v tom, že je definitivní a přehlasováno být nemůže. Můžete nám tedy vysvětlit, v čem veto spočívá v Americe? A na závěr mě zajímá, eh, vy jste říkal, že eh, republikáni popisují zemědělce jakožto povolání. Pokud eh, je člověk takovým profesionálem, tak je samozřejmě hrazen za svou práci. My spíše vnímáme zemědělství jakožto podnikání, kde na sebe berete jisté riziko. Nevím, jestli to tedy takto můžeme eh, srovnávat, ale dovolil bych si tedy tento příměr. Děkuji, pane předsedo. Grazie. Děkuji, pane Agnew. Není pan Dorfman. Já, ich möchte mich eh, herzlich bedanken. Já bych rovněž rád eh, velice poděkovat mm, za tuto nesmírně zajímavou přednášku a dovolím si rovněž pár takových myšlenek. Ehm, velice jasně jste zaznělo, že americká cesta, kde se v posíleném podobě snaží um, anticyklicky um, refundovat eh, ztráty, není příliš budoucnostní. Tady bych si dovolil pochybovat. Eh, my tady máme systém té konve, ze které prostě zahrnujeme, lijeme eh, těm zemědělcům peníze, vléváme jim je do štána za hektar a nevím, i ti, kteří musí tvrdě pracovat, dostávají zaplaceno za tvrdou práci, ale i ti, kteří ne, tak nevím, zda by to přece nebylo moudřejší spíše uvažovat o tom anticyklickém systému jako nosném. A jinak eh, systém pojištění. Eh, tady rovněž eh, zazněla významná kritika, ale i já si myslím, že právě eh, například Itálie, ale i Německo, Španělsko patří ke státům, které už celou řadu let úspěšným způsobem nabízejí pojištění zemědělcům. A snaží se i tento systém pojištění dále rozšiřovat. Takže to obecné posouzení, které zde je na té průsvice, které spočívá v tom, že když dochází k nějaké přírodní katastrofě, tak se zvyšují ceny. To ale nemusí být vždy eh, znamenat peníze. To může sice platit, ale na druhé straně, když máte vinice a eh, spadne Koupy, tak to samozřejmě je pak jiná situace. Takže nedá se to takto jednoduše na to nazírat. Další otázka. Řekl jste, a tady bych si rád vyjasnil, zda jsem to správně pochopil. A připadá mi to zajímavé, že část té podpory nutriční, to jsem si propočítal, 18, 80 miliard dolarů ročně což je vlastně opravdu významná suma na ty eh, potravinové poukázky. ...250 na hlavu, to už je něco. A pak jste i řekl, že se americké zemědělci snaží však na světových trzích vypadat jako tržní, ale já tady nevidím to propojení, protože tady jde o to, že nesmíte přistupovat k opatřením, které by narušovaly mezinárodní trhy. A to, že si američané dotují určitou eh, potravinovou pomoc svým nejchudším, to, eh, to nemá vliv. Eh, nevím, zda opravdu to lze přičítat jako relevantní faktor. Pokud máme 20 miliard eur ročně, v Evropě, tak to je v přepoštu mnohem méně. A mě by zajímalo, jak jste eh, to myslel. Grazie, Herbert. Děkuji, nyní Martin Häusling. Eh, ja, ich fand es spannend. Mně to připadá velice napínavé, celá ta záležitost a rovněž i to, že to se snažíte vidět z evropského hlediska. Říkáte, u nás je všechno v pořádku, američani možná tak nehlídí na životní prostředí. Nevím, zda, kdybychom tady neměli američana, zda by vše eh, nevyslechli malinko jinak. Takže opravdu je to taková podnětná diskuse. My jsme byli eh, jako delegace výboru pro zemědělství v USA a tam nám to bylo líčeno a určité věci přece jenom vyznívaly jinak. Nevím, zda je to opravdu srovnatelné, protože to, co se vydává eh, v Evropě, ty peníze, které jdou do zemědělství, nejsou pak vlastně, jak říkáte, nutriční. Takže Zajímavé by bylo, je to zase ty mm, poukázky, potravinové, ty nutriční programy, tím pádem stoprocentně srovnatelné s evropskými sociálními programy. A co je ještě napínavější pro Evropany? Totiž systém pojištění, ano, vede k tomu, že eh, rozpočet na zemědělství je nad eh, těmi původními odhady. Eh, z důvodu právě těch katastrofálních eh, výnosů žní v USA. Což samozřejmě se to nedá srovnávat s německým systémem, kde máme to denní pojištění a kde sice je státní rámec, ale ono si to musí nést solidárním způsobem ten zemědělec sám na svých bedrech. Takže to opravdu není srovnatelné s USA, kde E, stát, a tady by mě zajímaly podrobnosti, tam je nějaká pojišťovací společnost, která vstupuje na trh a více-méně podporuje ty zemědělce nezávisle na všem. Mě by zajímalo, zda e, v tom druhém pilíři by se nedalo zavést něco podobného. A my jsme se pak báli, pokud by se to takto rozbudovalo, podobně k tomu, jak to je v USA, jak by to pak vypadalo z propočty ve druhém pilíři, kdybychom více-méně pojišťovali před právě výpad výpadkem eh, žní výnosu před eh, katastrofami přírodními, že je to vlastně nepropočitatelné. Takže tím bychom se museli zabývat intenzivněji, zda opravdu by to byla správná cesta eh, brát si za vzor USA v této oblasti. Dále by mě zajímalo, možná k tomu máte i konkrétní údaje, kolik se dostane do ruky jednotlivému americkému zemědělci. Jak to vypadá, když on si srovná své příjmy ve srovnání s evropským zemědělcem ze strany státu, tedy podíl státních subvencí na celkových příjmech eh, amerického zemědělce, pak se to dá srovnat s tím evropským. Eh, to se projevilo v Americe samozřejmě i v předvolebním boji. Ehm, Myslíme si, že zřejmě po e, stránce přijetí zákona se to odehraje až po volbách a otázka zní, půjde to spíš e, směrem e, toho pojišťování nebo spíš vyrovnávání příjmů, když hovoříme, um, ano, když si někdo vydělá nebo příjmy jsou o 10% nižší, tak najednou už zasáhne pojišťovna. To znovu nevím, zda se to vůbec dá srovnat s evropským systémem. Jim Nicholson. Nyní Jim Nicholson, pak pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice rád poděkoval za zajímavou prezentaci. Některé ty věci, na to už se zeptali kolegové, takže já to zestručním. Vy jste potvrdil naše nejhorší obavy ohledně toho, co se možná děje. Já jsem tam byl také v loňském roce a vždy, když jsem někdo, když se zeptali na pojištění, eh, Američanů, tak někdo nechtěl přesně odpovídat, takže mě by zajímalo, vy jste používal uh, ta částky, například do roku 2012 20 miliard, to jsou obrovské uh, částky. Uh, Také jste říkal, jestli to dobře budu parafrázovat, že pojišťovny vydělávaly neskutečné peníze. Myslíte si, že by bylo tedy dobré, aby se i Evropa vydala touto cestou, abychom toto umožnili evropským pojišťovnám, protože zdá se, že ti jediní by z toho vytěžili, v zemědělci, ale pojišťovny takže mohl byste se k tomu ještě blíže vyjádřit a Spojené státy používají tedy ve značné míře to pojištění jako taková zadní vrátka pro podporu svých zemědělců, aniž by to dělali napřímo, tak jako to děláme my tady v Evropě? Děkuji. Grazie, Jim. Eh, Děkuji, Jime. Není Alan Smith. President, thank you. Děkuji, Pane předsedo, já budu stručný, protože řada věcí už tu zazněla, kolegové se na to ptali. Já chci eh, poděkovat panu Adňu, to by mělo být snad dokonce v zápisu za jeho otázku, protože to je úplně poprvé, co jsme v podstatě eh, úplně na 100% se shodujeme. Mě zajímá tedy, zda američané mm, používají něco, co i pro nás by mohlo být eh, smysluplné. Včera jsme se sešli se stínovými zpravodaji a mluvili jsme o nařízení o obnově venkova kde hovoříme o využívání veřejných prostředků v podstatě ve podobných analogových, Eh, systémech eh, a eh, uvažujeme o tom, že bychom převedli značné prostředky z těch přímých podpor na obnovu venkova, takže nad tímto se zamýšlíme. Spíše jsme otevřeni tomu, že jsme pro podporu družstev, pro vlastní mobilizaci zemědělců. Chceme jim pomoci z veřejných prostředků, aby se postavili na nohy, aby si eh, vytvořili vzájemné fondy a tak dále. Nechceme eh, zbytečně pokřivovat trh eh, pobítkami, dotacemi a tak dále. Ale, jak řekl pan Agnew, já bych se zeptal, že ta čísla, která jste uváděl, jsou obrovská, ale jedná se o Spojené státy, ale v našem návrhu je omezené množství prostředků na obnovu venkova. Když si k tomu vezmeme to pojištění, které ocaje prostředky, v tom americkém systému by mě tedy e, zajímalo, nemám v tom jasno, zda ty prostředky by jinak šly spíše na produktivní zemědělskou podporu, a nebo jsou to nějaké peníze navíc, nějaká nová část rozpočtu, která je přidána k té stávající podpoře zemědělců, a nebo je to takový skrytý způsob, jak podpořit zemědělce, možná, aby se eh, vyhnuli rozporu spravedlivé TO, tak jak o tom hovořil Jim Nicholson. Děkuji. Grazie, Schmidt. Děkuji, pane Smithe pan eh, Sirkevský. Možná poprosit o Já bych si eh, rád eh, vyžádal zopakování rozměrů celého zemědělského programu, nutričního programu a máte vy nějaký přepočet, kolik to obnáší na hektar například, nebo na farmu, na spotřebitele. Víme, že tam žije 320 milionů občanů v USA takže v tom kontextu a rovněž jak veliké je průměrné zemědělské hospodářství, abychom si to mohli nějak dát do kontextu s tím, jak to vypadá u nás. A pak jsem se chtěla zeptat, slyšel jsem správně, že jakmile někdo eh, je, má o 10% nižší výnos, tak se tím hned nastartuje, buď to pojištění nebo nějaká jiná podpora. Když je to pouhých 10%, tak okamžitě, ono přece 10% to je v podstatě normální fluktuace to, to přece klima nám lehce způsobí a to ani nemusí být nějaké mm, nějaké významné klimatické změny. My máme necelých 500 milionů na potravinový program a těží z něho 18 milionů občanů. V USA, z toho, jak jsem to pochopil, říkáte 47 milionů amerických občanů těží z toho programu, tak asi 15 obyvatelstva. V Evropě by bylo těch 18 milionů, to je spíše takových těch 5 že ano? A pak ještě jedna otázka. E, co na to říká VTO? Jak VTO reaguje na to, že vlastně USA vždy dodržují všechna pravidla. Přece kdykoliv náš komisař pro obchod odjíždí na vyjednávání, tak považuje to, co mu řekne VTO, jako Bibli téměř. Prostě je to svaté slovo. Je tady spíš eh, ten případ, že USA jsou taková světová velmoc, že si mohou dovolit vlastně ignorovat určitá pravidla, když jsou téměř tam spolu, um, zakazují spolupány. A jinak, jak to vypadá po technické stránce s těmi programy? pod koho vlastně spadají, kdo ty pod peníze pak rozděluje. Je to ten stát v rámci USA, anebo je to federální úroveň, nebo snad i samozpráva? Děkuji. Bene. Děkuji. Tak, myslím, že to bylo velice zajímavé kolečko dotazů. Vystoupila celá řada z vás. Teď se dívám směrem k Evropské komisi. Chtěla by se i komise vyjádřit. Pokud ne, tak v tom případě bych předal slovo eh, Žánu Kristofovi, aby mohl reagovat. Merci, monsieur président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Několik otázek se týkalo úrovně podpory zemědělcům ve Spojených státech a v podstatě ten mýtus o tom, že zemědělství není subvencováno. V podstatě jsou zdá se čtyři možnosti chránit jejich příjmy. V podstatě je tam asi tak sedm až osm dokonce těchto možností. Čím je to zemědělství, který je skutečně velice chráněn? Když se podíváme na sumy, na částky, které získali zemědělci v posledních několika letech, tak v podstatě ty jsou nižší než ty, které máme celkově v Evropské unii. Ty subvence v EU představují asi 20 celkové produkce nebo hodnoty produkce, ve Spojených státech je to polovina, 10 Ovšem samozřejmě, když to máme na zemědělce na hlavu, tak to číslo je vyšší než v Evropské unii. Když to bude na hektar, tak tam je trošku jiné číslo. Když se to srovnává s produkcí, tak my v podstatě podporujeme více naše zemědělce v Evropě, to je pravda. Ovšem jsou takové neutrálnější prostředky, které poté nemají tak negativní dopad na ostatní země. Jsou to transparentnější, předvídatelnější prostředky, protože v současné době výdaje ve Spojených státech v těch proticyklických nákladech, které jsou zatím nízké, mohou být navýšeny, pokud by ceny se snížily mnohem na nižší úrovně, než to bylo, řekněme, v roce 2002 nebo 2003. Je to program, který je komplikovaný, ovšem nesmírně ambiciózní, pokud jde o možnou podporu zemědělců státům. Pane Aňo, jestli jsem to pochopil správně, tak jste se ptal, zda já z toho vyvozuji nějaké osobní závěry. Pokud jde o pojištění, pan Dorfman rovněž položil otázku v tomto ohledu. Systém pojištění v Americe funguje velice špatně podstatě, když se podíváme na poslední léta, vždycky, když zemědělec získal jeden dolar, pokud jde o um, toto pojištění, tak v podstatě to stálo vládu téměř 2 dolary. To znamená těch 50% ztrát v tomto systému. Mnohem lépe by fungoval přímý systém pladeb jak v Evropě a ponechat to na zemědělci, aby on teda se sám pojistil a tak dále. Čili toto je spíše pokud je o účinnost tohoto systému. Ovšem, podle mě by mohl existovat lepší systém pojištění v Evropě. Podle mého názoru třeba kanadský systém funguje lépe než americký systém. Americký systém eh, je výsledkem lobbyzmu pojišťovacích společností, které v podstatě na tom těží a které v podstatě jsou v důsledku příčinou tohoto neefektivního systému a stát v podstatě pokrývá téměř veškeré náklady zajištění, což není normální, protože to znamená, že pojišťovací společnost v podstatě nebere na sebe žádné stejné riziko v americkém systému, čili my v Evropě bychom mohli využít lepší eh, systémy pojištění. Já nechci zde kritizovat systém zajištění, pouze argumentuji, pokud jde o tento systém proticyklické, no, proticyklická opatření samozřejmě představuje rovněž náklady v oblasti rozpočtu. Mm, já nevím, zda je to kompatibilní s evropským rámcem, k tomu se lépe povolání vy. Pokud jde ten systém, takzvaný Conservation Reserve program, to je starý program americký, který bojoval proti erozi půdy v minulosti, je to program, který v současné době se snaží spíše chránit eh, biodiverzitu, v oblasti ekologie a věda vede velikou rozpravu v tomto ohledu, to znamená e, to vynětí půdy, e, oni teda podporují to vynětí půdy z produkce, zatímco v Evropě je to spíše využívání e, půdy, mm, to znamená ekologické zaměření nebo, nebo mm, řekněme, och, mm, spíše než ten americký program, který se týká ochrany půdy. Ovšem v tomto ohledu vedou věci ještě veliké, velikou rozpravu. Tento program ochrany půdy v Americe ovšem podle mého názoru funguje relativně kvalitně. A dále, pokud jde o pojištění a zajištění, tam už jsem odpověděl, dále náklady na potravinové programy. Ano, je to téměř 47 amerických občanů, které těží z těchto programů. Je zde mnoho programů, to jsou ty červen, červeně, to je ten nejdůležitější program, to jsou ty poukázky, dále je to eh, nutriční programy ve školách nebo matky samoživitelky a tak dále, čili to součást určitých sociálních programů. Je to velice zajímavé, že vůbec spadají pod tento eh, zemědělský zákon, je to z historických důvodů, z politických důvodů, kongres, tím, že v podstatě ty sociální platby se dostaly do tohoto zemědělského zákona, umožnili to, že 30, posledních 30 let v podstatě tento zákon podporovali například i urbání městské oblasti, které těžily z těchto potravinových poukázek. Ironie z politického hlediska je následující. Například tyto programy poukázek vlastně blokují v současné době přijetí tohoto návrhu zemědělského zákona, čili v politické oblasti došlo k této mm, podivné záležitosti je to asi tak 160 eh, dolarů měsíčně, které v podstatě získávají lidé mm, nebo příjemci této potravinové pomoci, čili s tím skutečně máte eh, možnost si koupit potraviny, samozřejmě ne alkohol, ale mm, řekněme eh, džusy a tak dále. Je to trochu mm, program, který je, řekněme, takový nesmírně sociálního charakteru, který ovšem je považován za nesmírně pozitivní ve Spojených státech. Dále otázka, zda bychom mohli něco využít z tohoto amerického způsobu u nás, nebo jaká je reakce VTO, to byly dva další dotazy. Ten americký program, podle mého názoru, podle mě je to program, který skutečně chrání zemědělce před fluktuací, před výkyvy zemědělství se stává agresivnější, pokud je o vývoz. Já jsem nehovořil o tomto potravinovém programu, měl jsem na mysli tyto proticyklické platby, programy, více programů pro zajištění, pojištění proti katastrofám a tak dále. To znamená, že spíše ta ochrana toho zemědělce, to podle mého názoru rozhodně pomáhá vývozu komerční stránce. Všem jsou to podstatě pomoci, které podporují produkci, pokrývají rizika produkce a tak dále. Spojené státy americké samozřejmě tím pádem mají velice obtížnou situaci, pokud jde o VTO. A vy jste se ptal, pane kolego, jaká je reakce VTO. To je v podstatě sekretárie, který v podstatě uh, Eh, nám nic neřekl. Většinou nedochází k nějakému přímému útoku. Evropská unie zatím nezautočila, byla to spíše Brazílie, pokud jde o přímé platby a pokud rozhodnutí kongresu, mm, pokud teda to schválí, tak Brazílie už se zmínila v tom ohledu, že na to zareaguje okamžitě. Austrálie rovněž si myslím, že je víceméně připravena v tomto ohledu zasáhnout, protože jejich Mm, v podstatě až v roce 2015 se uvidí, jaký to má dopad, dojde k protestům, konzultacím a tak dále a možná až v roce, se dostaneme někde do, do roku 2018 a všichni už na to pak zapomenou, že ten problém vůbec existoval, alespoň pokud jde o VTO. Děkuji eh, Žánu Kristofovi za velice zajímavé vystoupení a zajímavou diskuzi. Pokud se už nikdo nehlásí o slovo, tak v tom případě postoupíme dál. Dalším bodem na programu jednání bod číslo 9, změna návrhu komise KOM 2011 625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Vyslechneme si vystoupení Evropské komise a já navrhuji, abychom probrali ty záležitosti, které se týkají eh, reformy eh, SZP společně, protože v podstatě se jedná o balíček čtyř eh, nařízení, které jsou pozměňovány v souvislosti s přistoupením Chorvatska v příštím roce. Je tady ještě jeden bod navíc a ten se týká financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, což je otázka transparentnosti bod 12, kde komise navrhuje nová pravidla publikování informací o všech příjemcích evropských prostředků s tím, že třeba mít na mysli námitku, kterou vznesl Evropský soudní dvůr. Evropský soudní dvůr uvedl, že jakýkoliv příjemce evropských prostředků musí být veřejně znám. Termín pro pozměňovací návrhy je 17. říjen 12 hodin v poledne a je možné předkládat eh, pouze pozměňovací návrhy k nově navrženým ustanovením těchto nařízení. Pokud tedy už máme hovořit o transparentnosti, tak bych navrhl, abychom nejprve dali slovo komisi a aby nám mohla říci o podstatě návrhu. Následně předám slovo našim zpravodajům. Tak, máme tady pana Merkeleho, pana generálního ředitele. Výborně, takže máte slovo. You, Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych řekl, že chci poděkovat Evropskému parlamentu a vašemu výboru, že jste se velice rychle chopili této problematiky po té, co 25. srpna komise návrh schválila, což samozřejmě nám všem umožní zakomponovat to velice rychle do celého reformního procesu. Pokud jde o návrh ohledně transparentnosti, má to svou historii, kterou krátce připomenu původní režim, ten předcházející, je založen na článku 44a finančního nařízení pro SZP a také je založen na nařízení komise. Tato ustanovení byla částečně zneplatněna Evropským soudním dvorem, pokud jde o zveřejnění platebních eh, informací ohledně příjemců, protože soud se domníval, že tyto informace nejsou eh, úměrné eh, a nejsou tedy vhodné ke zveřejnění, takže došlo ke změnám, kde hovoříme pouze o právnických osobách a Zveřejňování těchto platebních údajů se týká jenom právnických osob. To je tedy současná situace. Po rozsudku jsme posoudili argumentaci Evropského soudního dvora, velice pečlivě jsme to zvážili a velice rychle jsme se rozhodli spustit proces zpracování nového systému transparentnosti pro SZP. To zahrnovalo několik kroků, trvalo to určitou dobu. Tak předně jsme vedli konzultace eh, se zainteresovanými subjekty ohledle strategického materiálu, kde jsme představili různé možnosti a ptali jsme se. Pak jsme eh, si udělali určitý průzkum v rámci Eurobarometru, abychom zjistili, jak smýšlejí evropští občané, pokud je o transparentnost a vzhledem tomu, že 62% evropských občanů uh, bylo jasně ve prospěch publikování těchto informací o příjemcích podpory v rámci SZP. Pouze 22 lidí bylo proti. Tak jsme tuto skutečnost zohlednili. Vzali jsme také v potaz usnesení o absolutoriu Evropského parlamentu pro roky 2009 a 10, kde se komise žádá, aby předložila návrh, který umožní větší transparentnost a tímto cituji ze zprávy nebo usnesení o transparentnosti z roku 2009 a kromě toho jsme také zvážili ustanovení nového finančního nařízení, které bylo politicky odsouhlaseno institucemi před letními prázdninami. Jde o nové finanční nařízení, které vstoupí v platnost ehm, velice brzy. Článek 56 o sdíleném řízení si žádá adekvátní výroční publikování informací o příjemcích, kteří čerpají prostředky z rozpočtu, tedy včetně kapitoly OSZP, a to vše v souladu s článkem 31 článek 31 nového finančního nařízení, že se žádá, aby fyzické osoby, které jsou příjemci, eh, tak eh, aby byly identifikovány, pokud jde o jejich jméno, adresu, a to jsou tedy nové požadavky nového finančního nařízení, které budeme muset dodržovat. Na tomto základě tedy vznikl ten návrh, který máte před sebou. Komise ho schválila, jak jsem říkal, 25. srpna. A tady bych chtěl říct jednu důležitou věc. Evropský soudní dvůr nespochybnil legitimitu transparentnosti, ale požádal, abychom respektovali zásadu úměrnosti, proporcionality. To znamená, že ty zveřejněné údaje by neměly jít nad rámec cíle, který se snažíme dosáhnout. To znamená, že transparentnost podle komise má zásadní význam, zejména pro veřejnou kontrolu výdajů v rámci SZP v tom nejširším slova smyslu. Pak je tady třetí aspekt, který je třeba zohlednit. To je otázka zjednodušení. Nový režim musí být navržen tak, abychom se vyhnuli zbytečné administrativní zátěže, zejména pro národní úřady. A Tady hovoříme o zveřejňování údajů, které se dotýkají milionů příjemců v celé Evropské unii. Kdybych měl uvést určitá čísla, tak podle systému IACS v přímé platbě 2011, tak to bylo 7,5 milionu příjemců, kteří by podléhali zveřejnění údajů. Pokud jde o nové rysy tohoto systému, tak by se mělo jednat o jednotný systém, který se bude používat jak pro fyzické, tak právnické osoby. Abych to vysvětlil blíže, Řada členských států nám sdělila, že je pro ně obtížné rozlišit fyzickou a právnickou osobu, protože tyto informace nutně nemusí mít zahrnuté ve svých databázích. A proto eh, jsme nechtěli tyto subjekty rozlišovat, abychom nevytvářeli administrativní zátěž. Druhá věc, prvky tohoto systému jsou velice podobné systému předcházejícímu s tím, že došlo ke, třema, eh, ke třem úpravám a ty jsou v souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora. První věc se týká toho, že jsme revidovali odůvodnění transparentnosti, teď vycházíme z veřejné kontroly evropských výdajů. Druhá věc, Eh, chceme zajistit podrobnější informace tím, že budeme publikovat eh, výdaje podle jednotlivých opatření. Nepůjde jenom o zveřejňování eh, prostředků z prvního a druhého pilíře, ale podle konkrétních opatření, z nichž byly peníze čerpány. A třetí věc, zavedli jsme Prah de minimis, takže jméno příjemce nemusí být publikováno, abychom dostali té zásadě proporcionality. Tak co přesně eh, požaduje to nařízení? Chce zveřejnit eh, příjemce, fyzické i právnické osoby, pokud jsou to příjemci podpory tedy. To zveřejnění musí být jmenovité, to je současný stav a musí být zmíněno také město, pokud je to možné, tak také PSČ města, odkud pochází příjemce pomoci. Zveřejnění by mělo obsahovat částku čerpanou ve finančním roce podle jednotlivých opatření. A to je ten nový požadavek, jak jsem o něm mluvil. V případě druhého pilíře to musí být prostředky čerpané z evropské podpory i z národního rozpočtu. A poslední věc, ty informace by měly také hovořit o povaze opatření a popisovat eh, příslušné opatření tak, aby bylo zjevné, že ten, kdo se seznámí s těmito zveřejněnými informacemi, skutečně pochopí, eh, čeho se ty částky v databázi týkají. Zveřejnění musí proběhnout eh, na jednotné stránce členského státu, musí být eh, tyto informace zveřejňovány po dobu dvou let a to je i současný požadavek eh, komise, protože dva roky si myslíme, že je smysluplná doba, pokud má mít uživatel těchto mm, databází představu o tom, jak se pomoc určitým příjemcům vyvíjela, ale zas by to nemělo být období přes příliš dlouhé, aby to neohrožovalo základní práva. My jsme tedy zavedli určitý práh, abychom respektovali zásadu eh, proporcionality. Tento práh by měl být nastaven ve výši částce, kterou si stanoví eh, členský stát eh, v režimu malých eh, zemědělců, takže tady zohledníme situaci, která může být různá v jednotlivých členských státech, což znamená, že maximální částka tu si může členský stát stanovit. To je tisíc, tisíc eur. V takovém případě už pak se nebude publikovat eh, jméno příjemce, ale pouze město, bydliště plus eh, popis toho opatření PSČ, tak jak jsem o tom mluvil. Ty nové prvky by podle nás měly zajistit, že budeme dbát na zásadu proporcionality a přitom nebudeme vytvářet zbytečnou administrativní zátěž pro příslušné úřady. Přijetí dalších technických pravidel se samozřejmě předpokládá prostřednictvím prováděcích aktů. A tady ještě další věc, ke které se bohužel dopodrobna dnes nemohu vyjádřit, a to je stanovisko úřadu pro dohled nad eh, nad ochranou eh, údajů. Já jsem jejich vyjádření získal teprve včera, takže ho potřebuji teprve prostudovat. Vy jste ty informace dostali podle mého názoru také, takže pokud bude potřeba, můžeme se k těmto doporučením Úřadu na ochranu údajů ještě později vrátit. Pak další postup, jak bude vypadat. Měli bychom zajistit, že nový systém transparentnosti vstoupí v platnost také s reformou, takže jak reforma, tak nová pravidla pro transparentnost by měla začít platit ve stejný okamžik. Myslím, že to by se mělo podařit, pokud ta pravidla zapracujeme do horizontálního nařízení, které je součástí reformního balíčku, takže by to mělo stoupit v platnost skutečně v jeden okamžik. A na závěr chci říci, že služby komise vzhledem k tomu, že se jedná o tak komplikovanou problematiku, kde je spousta eh, odborných záležitostí, tak jsme vám pochopitelně plně k dispozici ke konzultacím, jsme k dispozici vašemu výboru, sekretariátu nebo i individuálně všem poslancům, kteří by chtěli některé věci dále vyjasnit. Děkuji. Ringraziamo il direttore Mögel di questa presentazione. Děkuji, pane řediteli, za eh, toto uvedení do tématu. Co se týče přístupu Chorvatska, tak tady se nedomnívám, že tento aspekt by vzbuzoval nějaké otázky nebo pochybnosti. Naopak u té transparentnosti se určitě jedná o citlivou záležitost. Máme sice tady nemůže být ten příslušný kolega, ale máme tady i jiné kolegy, které to určitě zajímá. Michel? Děkuji, vážený pane předsedo. Giovanni Lavia se nemůže být a proto já bych rád podpořil jeho stanovisko k těm pozměňovacím návrhům, které jste obdrželi. On nesouhlasí s tím, že budeme zde mít jméno, příjmení, pokud jde o příjemce na webových stránkách, který by měl vlastně každý členský stát vytvořit. Pan Lavia si myslí, že to není eh, v souladu články 6 a 7 s kartou základních práv Evropské unie. Kolega Lavia navrhuje, aby ty aby to bylo na základě určitých kódů, které budou vytvořeny ad hoc a které eh, budou znamenat, že v podstatě nebude potřeba ani, ani eh, to, tu prahovou hodnotu, kterou navrhuje Evropská komise. Všichni příjemce v rámci EZP budou definováni tímto kódem a to znamená, že bude možné vyhledat těchto příjemců? Myslí si, že to nebude mít dopad na transparentnost nebo negativní, tra, transparent, negativní dopad, ale spíše, že to bude mít velice do, eh, pozitivní dopad na ochranu osobních dat a bude možné lokalizovat tyto eh, platby a zároveň, aby eh, veřejnost věděla, jakým způsobem se využívají tyto finanční prostředky pro podporu zemědělství v jednotlivých členských státech. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, Michel. George? Uh, <coughs> thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Opravdu jedná se o poměrně háklivou spornou záležitost. Já tady mám na komisi následující otázku na jakém základě můžeme opravdu argumentovat ve prospěch dvou typů transparentnosti. Jednu pro velká eh, země, velké zemědělské statky a jinou pro malé. Přece pokud jsme transparentní, tak by se měl zveřejňovat všechno. Měl by být všichni měření stejným metrem a já určitě se budu snažit přijít s pozměňovacími návrhy v tomto smyslu nemám obavy, co se týče například eh, kódování jmén. Nevím, jakým způsobem se toto shoduje s transparentností. Tam si nejsem jist, zda toto je správný způsob, tak jak se zmiňuje Giovanni Lavia, že by to mohlo být řešeno. Tedy otázka na komisi, kde bych určitě chtěl slyšet odpověď, je, proč máme dva typy farmářů. Někteří budou muset mít svá jména zveřejněna a jiní nikoli, co mě nepřipadá, což mě nepřipadá jako logický a správný přístup. Martin Ošling a poté Schmidt. Martin Oisling a poté pan Schmidt. Martine, ano, já rovněž musím říci, že jsem pro transparentnost bez výjimek a rovněž bez toho, že bychom nejenom začali se zabývat nějakými kódy, kterými bychom zase něco zakrývali. Ono to sice stíží přístup k tomu jménu, ale v konečném důsledku to bude zase znamenat dodatečnou zátěž, musí to někdo dělat. Evropská unie by měla být stotožňována s transparentností, s přehledností. Nemáme důvod cokoliv skrývat. My rovněž musíme své příjmy zveřejňovat. Proč by neměl daňový poplatník vědět, kolik platí těm zemědělcům? A oni zároveň se nemusí za to omlouvat, že ty peníze přijímají. Eh, v Německu se vždy o tom diskutuje, ty otázky se neustále pokládají, proč se zemědělcům platí a já říkám, já to klidně zdůvodním. Eh, to je sice sice nový návrh komise a zároveň ale tady máme rovněž diferenciaci, co se za co komu platí. Tady už se rozlišuje v té nové směrnici mezi například podpoře investici, programy na podporu životního prostředí, eh, platby na hektar. Už teď by se to vědělo, takže to už je krok ku předu. Tím si může kterýkoliv občan najít eh, že když někdo tedy může prokázat X, dostane za to Y a to si myslím, že s tím můžeme lehce zacházet a opravdu na to mají občané právo na tyto informace a výjimky nebo nějaké kódování, to by naopak působilo v opačném směru a zároveň by se z toho sdělala natolik složitá záležitost, že pro to bychom nebyli. My jsme v zásadě pro předlohu komise. Děkuji, Martine. Pan Schmidt. Thank you. Pane předsedo, děkuji. Eh, já tedy jsem v takové přístupné náladě dnes. Souhlasím tady se všemi ostatními politickými frakcemi a já najednou z toho mám úplně um, takový přístup, jakože um, eh, se toho bojím, protože je tady otázka principu, otázka praktičnosti, stejně jako Giovanni já se toho bojím, kudy se to má ubírat. Mám velké otázky, zda to, s čím přichází komise, je proveditelné, je praktické, zda ten systém tedy eh, v praxi fungovat bude. Systém je jasný. Samozřejmě, že každý jednotlivec má právo na soukromí, ale pokud se rozhodne Eh, přijímat eh, peníze z veřejných prostředků, tak se toho práva musíte částečně vzdát, eh, protože jde o to, aby se všichni byli schopni zodpovědět z toho, co od daňového poplatníka přebírají. Čili vše by mělo být jasné, transparentní, přístupné, veřejně, aby každý si mohl zjistit, kolik se komu platí a co z toho pak plyne. A ten praktický aspekt. To, že by mělo být jiný přístup k fyzickým osobám, jiný k právnickým osobám, no nevím. Pokud akceptujeme ten princip, tak proč zavádět nějaký drahý byrokratický systém, kde najednou máme ten bizarní myšmaš a e, vlastně nevíme, e, kudy se to bude ubírat. Já si myslím, že bychom měli se řídit tím, že kdokoliv tedy přijímá e, peníze z veřejné kasy, tak musí být jeho údaje přístupné pro kohokoliv jiného z důvodu kontroly. Pan Šekersky. Já jenom stručně, obecně ty principy nebo pravidla kterými se řídí přidělování peněz, ta jsou zemědělcům známa. Ale pak máme situaci, kde je nějaká investiční eh, dotace a tam se musí nejdříve eh, představit projekt. A kdysi jsme požadovali, aby kdykoliv se někde investuje, tak to alespoň bylo před přístupem. Tak tam musela být tabule. A na té tabuli bylo vše napsáno kolik kdo dostává a právě kolik z toho je z prostředků EU, což bylo i skvělým příkladem pro zemědělce, protože věděli, kdo dostal po nějakém schváleném projektu kolik. A to byl rovněž příklad na tu transparentnost. Rovněž, když se třeba nahrazuje škoda, tak by to mělo být jasné, komu se to kompenzuje, protože ono tam pak může vypadat všelijak. Ehm, my jsme měli různá, eh, různé možnosti, jiné alternativy a dokonce ani zemědělci si to nepřáli. To totiž nejsou prostředky, které si mohou použít jenom jak se jim chce. Tady bylo už řečeno, že vlastně když jste veřejný činitel, tak to není tajné, kolik peněz berete a nevím, proč by se to nemělo týkat ani zemědělců, takže jinak bych to neviděl ve tom smyslu. Luis e poi Brita Reimers. Tak. Tu rapide. Další řečník. Jenom velice rychle, pane předsedo, já bych v podstatě chtěl pouze podpořit ty kolegy, kteří řekli, že by si přáli široce pojatou transparentnost, protože hovoříme o veřejných prostředcích. A jedna věc je, že eh, zveřejníme soukromé účty mm, nebo strukturu vlastnictví eh, podniků, ale druhá věc je, že zjistíme, na co jsou vynakládány prostředky z evropského rozpočtu. Pokud se příjemci zdráhají, no tak nemají o tyto peníze vůbec žádat. Děkuji, Luisi. Nyní Brita a poté Mary Guinness, prosím. Ono na to nelze ale pohlížet černobíle. Musíme být opatrní, protože stejně jako už řekl pan Alavia, musíme zároveň chránit právo na soukromí těch zemědělců. A tady si myslím, že by bylo přece jen chytřejší se nejdříve podrobně seznámit se zprávou ochránce údajů. Ehm, jak vidíme, ani komise to ještě nestihla, takže vlastně to v návrzích komise není zohledněno. Ono je samozřejmě logické požadovat po jakémkoliv příjemci veřejných prostředků, aby se z nich zodpovídal. Na druhé straně ale my máme vlastně různé rozpočtové prostředky v různých oblastech investovány a nevím, proč by se to mělo v oblasti zemědělství přímo rozpočítávat jmenovitě podle zemědělce. Co například máme u zaměstnanců veřejné zprávy? Přece tam nemáme seznam zaměstnanců jmenovitý, který by si nějaký jiný občan té země pak mohl najít a přece v každé zemi navíc je ještě jiná eh, sociální struktura. My jsme to v Německu zažili, v Německu se o to pokoušeli, ale zjistili jsme, že pak opravdu probíhala mezi, eh, proti jednotlivým zemědělcům takový sociální mobbing tam probíhal. A pak se říkalo, že se musí pranířovat někdo a vlastně to bylo politicky toho zneužíváno, té transparentnosti. Proto se domnívám, že bychom neměli jednat ukvapeně, nejdříve bychom se měli na to podívat ze všech zorných úhlů a pak najít nějakou zlatostřední cestu. V opačném případě, kdybychom mm, Například z toho vynechali ty malé zemědělce a zveřejnili pouze velké. To rovněž může vést k sociálním nepokojům, protože někteří lidé to nedokáží správně pochopit, i když jim tam řekneme ten cíl, to opatření, co to v praxi znamená. A když pak eh, se dočtou, že někdo má čistý příjem takový a takový a lidi nevědí ale kolik obnášejí jeho výdaje, tak to by se pak muselo zveřejňovat s příslušným komentářem, že to totiž není čistý příjem toho zemědělce, protože lidé si často představují, že to má víceméně zemědělec v kapse. A to my víme, že to tak není, takže tady si musíme opravdu uvědomit, že to nesmí být takové černobílé posuzování. Mario Benquines, poi... Paní Mary Guinness, pak pan Agňu. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, Britě za to, že vnesla trošku rovnováhy do, týte, do této diskuze, protože je snadné publikovat údaje o jiných lidech, eh, ale kdyby například v parlamentu existovala webová stránka, kde by se publikovaly platy a výdaje nás všech tady v tomto sále, no tak potom ano, potom publikujme i údaje o zemědělcích, ale není možné, abychom žádali vyšší standardy po zemědělcích, než žádáme po sobě. Já vím, že někteří máme webové stránky s e, osobními údaji, ale něco jiného je cílená stránka na, zacílená na jedno odvětví s takovýmito údaji. Takže buďme opatrní. A druhá věc, kterou chci zmínit. Myslím, že potřebujeme, ale ne nyní, vést diskuzi o tom, na co potřebujeme transparentnost, proč to děláme, jaký je ten důvod. Já si myslím, že ano, důvodem je to, že vydáváme veřejné prostředky, ale uh, Eh, jsou to peníze zákonným způsobem vydány lidem, kteří splňují určité požadavky, protože jinak by to byl podvod, byl by to trestný čin. Takže my vlastně zveřejňujeme jména lidí, kteří se legitimně kvalifikovali na to, že můžou čerpat tuto podporu. Eh, funguje toto u sociálních dávek, co kdybychom navrhli, abychom eh, publikovali jména lidí, kteří v EU dostávají Mm, invalidní důchod nebo podporu v nezaměstnanosti a že bychom na to vyčlenili konkrétní webovou stránku. Řekli bychom, že to je vynikající, protože to je transparentní a otevřené. Já bych eh, tedy byla velice ráda, kdybychom stejně jako paní Reimer se o tom mluvila, nastavili rovnováhu v této diskuzi. Měli bychom říct zemědělcům, aby z toho neměli obavu, protože jejich sousedi eh, budou určitě mít velký zájem o to, co se jich týká. Je to úplně obyčejná zvědavost, ale já si myslím, že třeba si uvědomit, co tím říkáme, této skupině eh, lidí. Pokud by toto mělo fungovat pro zemědělce, tak by to mělo být to stejné, co nastavíme jako pravidla pro europoslance, pro příjemce sociální dávek a tak dále a tak dále. Já neříkám nezveřejňovat informace, ale ne takto na cílené webové stránce se všemi osobními údaji. Takže bych poprosila kolegy, aby to znovu zvážili. Děkuji. Grazie, Marit. Děkuji, Marit. Toto je skutečně záležitost velice citlivá. není pan Agňu a potom Salvana. Děkuji. O té doby, co jsem tady v Evropském parlamentu, tak slovo solidarity se, solidarita se často zmiňuje a zmiňuje se eh, i dnes dvojím způsobem. Jednak solidarita mezi poslanci Spojeného království. a ob- obvykle s Alanem Smithem a Georgem Lyonem nesouhlasím. Dnes se tady úžasně shodneme a také Ehm, souhlasím eh, s tím, co oni sami určitě řeknou o transparentnosti, ale dnes mluvíme ještě jinak o transparentnosti. Zdá se, že se proti nám spolčily ženy, co se to tady děje. Já si myslím, že transparentnost je skutečně zásadní věc, je velice důležitá, pokud jde o vyplácení veřejných prostředků zemědělcům. Veřejnost má právo vědět, kam peníze směřují a pokud se tak přeje, může, můžou se jít přeje, přímo podívat na ty farmy. Ale je tady ještě jeden dobrý důvod a to, že e, i tisk, eh, média se zajímají a farmáři mají možnost eh, aspoň představit svou situaci. Další věc ovšem je člověk eh, eh, ve Velké Británii, který vidí jakožto daňový poplatník, že třeba nikde jinde v jiných členských státech ty prostředky nemu, nemusí být vydávány úplně plně v souladu s pravidly. To je jiná věc. Pan Salbana a pak pan poslanec Smith. Dámy a pánové, já bych tady uvedl praktický příklad eh, toho, o čem dnes eh, diskutujeme. Snažím se zůstat eh, klidný. Samozřejmě chápu to, co tady řekla Brita, Merit, ale ve Finsku muž, který předsedá jedné z nejvýznamnějších bank v Evropě a možná je vůbec nejbohatším člověkem ve Skandinávii nebo minimálně ve Finsku, tak se objevil eh, v novinách před několika lety, protože se psalo, že je příjemcem zemědělské podpory ve Finsku, jedním z největších příjemců a já bych samozřejmě mu nepřál, aby mu někdo ze vztaku vypálil farmu, ale myslím si, že bychom tedy proto měli že by měla transparentnost být úplně stoprocentní ve všem, tak jak to řekl vlastně pan Neniu. Teprve uvidíme, jaké dopady by toto mělo a možná stačí podpořit diskuzi o tomto tématu a pak už bude na nás, na zemědělcích, eh, jak eh, bychom obhájili své názory. Takže v zásadě ačkoliv souhlasím normálně s Jovanem, nebo respektive si ho velice vážím, tak eh, v tomto případě musím eh, se přidat eh, ke svým ostatním mužským kolegům zde. Děkuji. Nyní pan Smith ještě jednou se hlásí o slovo. Prosím, ano, pane předsedo, já jsem, eh, já zůstanu stranou těch eh, genderových eh, poznámek, o kterých hovořil pan Edňu, ale hlásím se znovu o slovo, protože si myslím, že ta diskuze by měla být velice jasná o tomto tématu, protože tady nemluvíme o právo na soukromí nebo na rodinný život nebo na sociální dávky, podporu, ale mluvíme o integritě vůči veřejnosti, a o dotacích ze zemědělské politiky, zda naplňují svůj účel. A to, proč často váháme, pokud jde e, o tyto věci, tak e, nebo o to, zda naplňuje SZP své cíle, tak e, je to proto, že sice říkáme ano, SZP plní své cíle a neřekneme vám, koho tímto podporujeme. Takže já si myslím, že by tady neměla být tato tajemství. Měli bychom informovat, eh, kdo eh, dostává jaké prostředky, abychom, abychom viděli, kam ty prostředky jdou a abychom se neskrývali za, za utajování informací. Viceprezidente Polco. Děkujeme a nyní naše místo předsedkyně. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já bych možná panu Eniovi řekla následující. Možná já jsem příliš stará, abych vůbec byla považována za ženu. Deset dětí, dokonce i vnoučat, dokonce mám jedno pravnouče. Mohu vám říci, že já osobně pocházím z Evropy, z té části Evropy, kde podstatě se snažíme o transparentnost, já o maximální transparentnost. Já řekněme, nejsem úplně pro tuto skutečnost. Ovšem u nás je to tak, že můj soused se může podívat na internet na to, kolik vydělávám, kolik platím daní, s kým jsem za koho jsem daná, kolik mám dětí, všechno, všechno ve Švédsku je součástí veřejné sféry. A nyní zde hovoříme o tom, že se budeme snažit do dosažení nějakého kompromisu. Já osobně si myslím, že to byla Evropská komise, která řekla, že jde o určitou snahu zveřejnit to, jak jsme se dostali k těmto částkám. A pokud dojde k pomalé změně v této oblasti to znamená ty přímé platby, kterými platíme našim farmářím za to, co skutečně dělají, tak v podstatě můžeme říci, že jde o platby za služby, které poskytují, nejde o nějaké subvence či dotace. Myslím si, že bychom možná měli právě tento výraz zaměnit, říci, že nejde o dotace, říci, že se jedná spíše o platby, o platby, které platíme za zásadní veřejné služby, které zemědělství a dřevařská oblast poskytuje. Nejde o zveřejňování jako takové, jde o to, jakým způsobem o tom budeme informovat naši veřejnost. Možná zde bychom se měli snažit o dosažení kompromisu, ne co bude zveřejněno, ale jakým způsobem tyto informace poskytneme. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme. A nyní pan Michel Dantén. Já skutečně nyní pouze osobně, ne za pana Lavy, já samozřejmě mu řeknu, jak tady proběhla tato výměna názoru. Ovšem, myslím si, milí kolegové, kolegyně, že bychom se měli dostat na samotný začátek, k tomu východisku. Před 50 lety jsme vytvořili SDP a v podstatě jsme se kolektivně rozhodli, to znamená, aby naši mm, v podstatě spotřebitelé nebudou platit tu skutečnou cenu, to znamená tu pomoc, kterou poskytujeme zemědělcům, to je vlastně kompenzace, to znamená toho, že spotřebitel nemusí platit plnou částku. To, co neplatí, to je v podstatě ta daň a to je v podstatě ta přímá platba, kterou dostane zemědělec. Ano, pokud je o transparentnost, já rozhodně nejsem proti. Ovšem, transparentnost za jakých podmínek, to je otázka. Když budeme publikovat ta čísla, pouze mm, bruto čísla, co to znamená? Když se podíváme na bruto čísla a na realitu, když si uvědomíme, že v podstatě v posledních letech ty přímé platby by mohly představovat 110 až 120 skutečných příjmů, když to budeme publikovat, co aniž bychom umožnili ty další informace, tak to si myslím, že by bylo velice špatné. Samozřejmě, že tisk, to, o tom jsem si vědom, že chce samozřejmě publikovat všechna ta čísla, ty sumy, které dáme jedním, druhým a tak dále. Ovšem, tato čísla podstatě by mohly stížit situace našich zemědělců už po posledních šest měsíců. Já jsem byl zpravodajem této oblasti a navštívil jsem mnoho vašich zemí a všude jsem slyšel zemědělce říkat to samé. My nechceme pomoc, my chceme, aby ty ceny byly skutečné, protože ty, ty, ty, ty, ta pomoc, ty, ta čísla, to v podstatě to neustále zvyšuje jejich pocit viny. 6% v podstatě zemědělců je mladších 35 let. Pokud chceme podpořit naše mladé lidi, tak si myslím, že bychom opravdu měli věnovat pozornost té formě, kterou tomu udělíme. Čili já nejsem proti transparentnosti, rozhodně ne, ovšem Neměla by to být taková opravdu hrubá transparentnost, musí to být podpořeno skutečným vysvětlením těchto čísel. Děkujeme, Mišeli, říká pan předseda. Pan Sarvana, velice stručně, pane předsedo. Myslím si, že pan Michel Danten a pan Polsen mají pravdu. Měli bychom se snažit o tento kompromis, kde poskytneme, to znamená dodatečné informace, analyzujeme to, poskytneme, zveřejníme právě toto vysvětlení, to je podle mého názoru správné. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě dovolte několik slov z mé mého vlastního pohledu já souhlasím se zásadou transparentnosti, o tom není pochyb, s tím jistě souhlasíme všichni. My chceme, aby to byla nesmírně, co nejtransparentnější záležitost. Pan Giovanni Lavia je rovněž toho názoru. Ovšem my nechceme změnit tento, nebo v podstatě tento důležitý krok směrem ke transparentnosti nechceme zaměnit um, za nějakou, nějaké zveřejnění jmén, příjmení a skutečných částek příjemců těchto podpor někde v místních novinách. To by mohlo způsobit opravdu obrovské problémy. To znamená, ne e, jsme proti transparentnosti, ale jsme proti zneužívání transparentnosti. Tím, že bychom tam prostě dali ta, ta mm, čísla mm, tímto brutálním způsobem, myslím si, že určitě se budeme snažit spíše o nějaké řešení společně s komisí, jak bychom toto mohli ošetřit. Děkuji za tuto diskuzi a nyní se obracíme na pana generálního tajemníka ještě, ale vidíme, že pan John Lyme by se chtěl ještě na chviličku k tomu vyjádřit. Jenom rychlá otázka. Ehm, když jsem se seznámil s tím rozsudkem toho Evropského soudního dvora, nebo komise spíše se s ním seznámila, rád bych slyšel vysvětlení, zda komise věří, že by to obstálo u soudu. Já nejsem přesvědčen, že vlastně tím je schopna naplnit představu soudu tím svým návrhem, takže bych rád se dozvěděl, zda z hlediska komise to, s čím přicházejí, eh, obstojí. Ano, důležitá otázka. Děkuji, Georgi. A nyní pan ředitel. Děkuji za tu příležitost, kterou mi dáváte, reagovat na celou řadu otázek. Nesmím zapomínat na to, že tady nezačínáme od nuly. Zveřejňování údajů o platbách to už začalo v roce 2009-2010 a celá řada členských států už se toho ujala. A zkušenost, kterou s tím máme a i ta odezva, co se týče dopadu této, tohoto typu transparentnosti, je v prvním, druhém týdnu, po té, co ta data byla zveřejněna, ano, tak se v tisku píše o těch největších příjemcích nepíše se o těch drobných farmářích. A pak se vše uklidní a už dále se víceméně nic neděje. Když jsme pak konzultovali zainteresované strany, tak od nikoho jsme se nedozvěděli, že by tam byly problémy, například nějaká závist, diskuse, eh, kterou by eh, tento program spustil. Takže zkušenosti už máme v této oblasti a rovněž i ty musíme brát v úvahu. Skutečnost, že jsme přišli s tímto návrhem, je vlastně jednoduše, můžeme jednoduše uvést do kontextu totiž. Soudní dvůr zneplatnil předchozí systém, protože e, bylo porušeno právo na ochranu údajů v souladu s chartou lidských práv a soud prohlásil, že legislátor jasně neřekl, že proskoumal i jiné možnosti, kterými by byl schopen méně intenzivně zasáhnout do těchto práv. A proto si soud přál, abychom se nejdříve hlouběji začali zabývat celou záležitosti, zkusili zvážit i jiné alternativy a posléze, abychom se zabývali konkrétními záležitostmi, které v tom rozsudku jsou. Například zda je možné rozlišit například částky, vyplacené a proto se tam zmiňuji o těch prahových hodnotách. To je právě pro ně důvod a zda by například šlo, šlo začít rozlišovat u jiných modalit. Například četnost, pla, četnost plateb, povaha plateb, samotná podstata, zdůvodnění té či oné platby a tak dále. A pak, když si přečtete náš návrh, tak přesně takto to pojímáme. Čili ta prahová částka výjímá e, z platnosti ty opravdu malé zemědělce, z našeho pohledu alespoň nám to připadalo poměrně objektivní. Tento prach by opravdu byl přímo v tom zákoně o přímých platbách a zároveň by tam byl ten koncept toho malého farmáře. Takže to je už přímá reakce na rozsudek soudního dvora. Samozřejmě, že jsme přesvědčeni, že tímto návrhem obstojíme u soudu, protože my víceméně přesně reagujeme a snažíme se zabývat těmi body, na něž soud upozornil těmi aspekty. Možná ještě bych jednu věc měl vyjasnit, snad jsem na začátku nehovořil jasně. Náš návrh nerozlišuje eh, zveřejňování údajů fyzických a právnických osob. My se totiž domníváme, že není zde opodstatnění mezi těmito dvěmi skupinami rozlišovat a navíc by to bylo nesmírně složité pro členské státy takto rozlišovat, protože by tam musela být ve hře najednou nová právní kritéria a ta by musela rovněž být proanalizována. Myslím, že paní Reimers v diskusi rovněž řekla, že by bylo pak nutné si detailně rozpracovat důvod pro tu či onu platbu a na to navazovali i jiní členové tohoto výboru. No ale to přesně my v tom návrhu popisujeme. Tam velice jasně konstatujeme, že budou zveřejněny jak platby, výše plateb, i jejich povaha a i e, samotný vlastně důvod, podstata, jež dala důvod k vyplacení. Čili si to každý může ověřit, která opatření um, mají za následek to, že některý farmář něco dostává, nějakou platbu a pak tam bude i povaha toho opatření, takže daňový poplatník, když si to přečte, tak by měl být schopen pochopit, oč v té či oné platbě běží. Zde tady rovněž padl návrh, myslím, že pan Dantin se o tom zmínil, že by bylo důležité nezveřejňovat pouze ta hrubá data, ale i čisté obnosy. Nevím. Snad je to něco, co by se teoreticky mohlo nějak zvážit, ale moje okamžitá reakce je, že by to vedlo k administrativní zátěži pro členské státy a v podstatě by to nebylo reálné. Jediné údaje, které jsou jasně k dispozici, jsou údaje, které se týkají samotné platby. Je jasné, že čistá data, to by už znamenalo hospodářské výpočty, ehm, někdo by to mohl napadnout. A když jsem se zmínil o případech, či spíše eh, u toho Hm, je tam 7,5 milionu případů v tom eh, IACS systému, takže to by nebylo únosné, protože v tom programu spíš jde pouze o to, kolik se vyplatilo na těch podporách, komu a za co, to my víme. Známe ta čísla, můžeme je zveřejnit, aniž bychom se dostali do dodatečných obtíží eh, v tomto tématu. Ještě nakonec odkážu na jeden bod a myslím si, že to je důležitá věc před pár měsíci v rámci diskusí o finančním nařízení tento parlament vyjednal a přijal text, v němž je obsažen zcela jasný závazek vůči transparentnosti a zveřejňování údajů o platbách, nikoli pouze v oblasti zemědělství. Takže nepředstavujme si, že se to týká pouze zemědělství. Například eh, Evropská komise, která platí eh, za přímé řízení, za nepřímé nepřímý management, například strukturální fondy. Vždy jde o určitou specifiku daného režimu a v rámci toho se to pak stanoví. Takže zde nejsou zemědělci nějakou výjimkou protože právě nejsou jediní, kteří dostávají peníze od evropského poplatníka. My se jen snažíme přijít s nějakým systémem, který sedí pro toto odvětví a který si nějak poradí s tím, že je jich velice mnoho, že je to vysoký počet příjemců. A myslím si, že když se do toho textu začtete, tak by zároveň mělo být jasné, že se snažíme zveřejnit něco, co bude čitelné pro případného zájemce nechceme porušovat eh, lidská práva a tady doufám, že i ochránce lidských práv samozřejmě bude mít otázky a my se musíme s nimi vypořádat, ale snažíme se v principu přijít se systémem, který na jedné straně se snaží Mm, uspokojivým způsobem eh, pojednat záležitost transparentnosti a zároveň respektovat konkrétní práva příjemce zemědělských pladeb eh, v jeho konkrétní situaci. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Tak, myslím, že to bychom měli. Nevím, jestli, pane řediteli, chcete ještě něco doplnit té otázce Chorvatska. Budeme o tom diskutovat. Možná byste mohl uvést některé aktuální informace. Jsou to body 9, 10 a 11, které se vlastně týkají přistoupení Chorvatska k Unii. A jde tedy o zesouladění těchto návrhů. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je druhá věc, druhý bod který vlastně řeší horizontální nařízení a my jsme teď hovořili pouze o aspektu transparentnosti, ale v dalších eh, návrzích se věnujeme přímým platbám SOT a rozvoji venkova. Takže jak víte, přistoupení Chorvatska se plánuje k 1. 7. 2013 a z tohoto důvodu Evropská komise schválila 6. července 2012 návrh na pozměnění víceletého finančního rámce, kde se stanoví rozpočtové částky, které by eh, se staly platnými, jakmile přistoupí Chorvatsko k EU a na tomto základě tedy se domníváme, že je potřeba pozměnit rovněž návrhy k reformě SZP, protože jinak eh, se vystavujeme riziku, že reforma SZP vstoupí v platnost a nedojde k těm pozměněním, jež se žádá přistoupení Chorvatska v příštím roce. Takže to je ta výchozí situace, která nás vedla ke zpracování těchto návrhů. Ty úpravy, které navrhujeme, jsou odborného rázu a neznamená to žádné politické změny. V žádném případě nechceme eh, dělat nic jiného, než že přeneseme to, co bylo odsouhlaseno eh, v rámci přistoupení Chorvatska do těchto návrhů. A bude to odrážet fakt, že Chorvatsko se stane členským státem. Pokud jde o jednotnou SOT, tak eh, Tady, myslím, je to zcela jasné a není eh, třeba nic dodávat, pokud jde o rozvoj venkova. Tady jsou dvě věci, na které je třeba se zaměřit. Jednak eh, takzvané platby CNDP, dorovnávací eh, platby, doplňkové vnitrostátní přímé platby, kdy existuje možnost využívat prostředky z obnovy venkova na hrazení doplňkových vnitrostátních přímých plateb tím se vlastně vyplní ta fáze postupného zavádění přímých plateb. Takže na to potřebujeme konkrétní ustanovení. A druhá konkrétní věc, která se týká rozvoje venkova, se týká takzvané dobrovolné modulace a převedení nevyčerpaných prostředků. Opět velice odborné záležitosti a tímto je ošetřujeme. Co se týče přímých plateb, tak eh, Chorvatsko se rozhodlo, že vstoupí do systému SPS, eh, tedy nepůjde do SAPSu, ale do SPS a tudíž eh, proto musíme udělat v tom návrhu přímých plateb konkrétní změny. A bude se to týkat mechanismu postupného zavádění přímých plateb, kdy Chorvatsko bude na, postaveno nároveň ostatním členským státům. Jejich eh, fáze postupného zavádění eh, začne na 25%, až se dostane na eh, evropskou úroveň. Je potřeba také uplanit takzvané doplňkové vnitrostátní přímé platby. Já už jsem o tom mluvil v rámci toho rozvoje venkova, kdy tyto prostředky mohou být čerpány z rozvoje venkova. U přímých plateb je ještě jedna specifická věc a ta se týká eh, takzvané eh, půdy, která byla odminována. Jak víte, tak v 90. letech v Chorvatsku probíhal balkánský konflikt a tudíž ještě existují zemědělské eh, prostory, které jsou zaminovány, postupně se odminovávají a postupem času tedy příslušná půda může být eh, znovu zemědělsky využívána a tím pádem bude potřeba mm, eh, navýšit platby na množství hektarů a vzniknou tím také vyšší platební nároky právě kvůli těm odminovaným oblastem. A tudíž eh, jsme stanovili maximální částku 2,6 milionů eur na takzvanou rezervu na odminování. A na závěr k finančním eh, výkazům. K návrhu SAPS eh, samozřejmě je potřeba tyto eh, výkazy aktualizovat. Tyto výkazy neobsahují nic překvapivého, vlastně jenom odrážejí aktuální návrh o mezi víceletém finančním rámci a opět se zohledňuje přistoupení Chorvatska k EU od roku 2013. Úplně na závěr bych řekl, že komise je vám pochopitelně k dispozici. Můžeme podat eh, podrobnější vysvětlení k, tomuto, k těmto návrhům, které jsou součástí reformy. A ještě bych zdůraznil, že nedochází k žádným změnám obsahu těchto nařízení, že jde skutečně jenom o zohlednění přistoupení Chorvatska k Evropské unii ty úpravy jsou čistě technického rázu, tak abychom splnili veškeré požadavky mm, vyplývající z přistoupení Chorvatska k Unii. Děkuji. Bene, grazie, direttore. Děkuji, pane řediteli. Nevím, jestli se k tomu někdo chce vyjádřit, asi nikdo nic, k Chorvatsku nemáme, takže v tom případě Eh, máme tento bod eh, odsouhlasený. Byl to v podstatě poslední bod na našem dnešním programu. Pokud už nikdo nic nemáte, můžeme ukončit naše zasedání. A další zasedání proběhne 5. a 6. listopadu. Ale ještě bych poprosil koordinátory, aby tady, řekněme, na 10 minut zůstali, abychom mohli dokončit to, co jsme nestihli dnes eh, dopoledne.